Jedná se o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, prohlášení komise o dohodě o volném obchodu a dám teď slovo panu komisaři eh, Almuniovi. Srdečně zde vítám. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Jménem komise chci eh, připomenout důvody pro posílení našich obchodních vztahů s Větnamem, eh, který má 90 milionů obyvatel, je to země ASEANu. 60 eh, dynamické populace Větnamu jsou mladší 50 let a tato země je jedna z příkladů úspěšného rozvoje politické ekonomické reformy zahájené v roce 96 transformovali Větnam z jedné z nejchudších zemí na zemi do, eh, na zemi s nízkým a středním mm, příjmem. Eh, otevřenost Větnamu vedla k růstu eh, průměru necelých 6 v letech 2008 až 2012 a minule, minulý rok Větnam překonal Eh, hranici, co se týče obchodu s EU a stal se čtvrtým nejdůležitějším partnerem z ASEANu po Singapuru, Malajzii a Tajskem. Pro EU do roku 2015 90 budoucího ekonomického růstu bude generováno mimo Evropu. Velká část v azijském Ázie a Pacifiku, tam jsou jedny z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Pro nás, tedy pro EU, je pouze logické, že zvýšíme svoji angažovanost s azijskými ekonomikami, jako je Větnam. Je to součást naší snahy použi- podporovat růst doma, je to eh, součást naší strategie oživení. Je to krok směrem k cíli eh, dohody s celým regionem vedle tarifu. Ta dohoda s Větnamem se bude týkat eh, služeb, investic, eh, státních podniků, za veřejných zakázek, udržitelného rozvoje a regulačního rámce. I jako v předchozích jednáních, která již byla finalizována, bude jasná vazba mezi obchodním ustanovením a politickým ustanovením asociační dohody. Dohoda umožní Větnamu eh, rozvíjet reformy mm, v rámci VTO, otázky k transparentnosti, veřejné konzultace, podle kterých bude ten systém efektivnější a sladěný s reálnými ekonomickými potřebami. Větnam také eh, zavírá řadu dalších dohod jednáním s ASEANem a transpacifickým partnerstvím. Komisař de Gucht 17. Eh, jel do Hanoje, sešel se s ministrem obchodu a z, hodnotili jednání a dohodli se na dalším. Komise mm, se zavázala rychle uzavřít toto jednání do konce, nejlépe do konce tedy října, tak, aby podniky v Evropě a ve Větnamu mohli co nejrychleji stimulovat růst v obou ekonomikách. Chci poděkovat Evropskému parlamentu za tuto rezoluci, která vysílá jasný, konsistentní signál našim partnerům těchto jednání. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Dále se přihlásil o slovo pan Gaspary. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Důležitá účast na mezinárodním obchodu je důležitá pro růst a e, pracovní místa. To je vidět především v zemích ASEANu. Země, tyto země se otevřely mezinárodnímu obchodu, účastní se globalizace a to je také jedna z příčin, proč hospodářský rozvoj v tomto regionu je tak silný. Ta jednání už e, vedeme několik let, vyjednávací mandát e, již tehdy byl jasný a my chceme naší dnešní rezolucí deklarovat ještě jednou, že máme priority ke konci jednání, které eh, chceme, aby komise dodržovala. A také v dnešní debatě chceme prezentovat veřejnosti, jak tato jednání, stejně jako ostatní dohody eh, obchodu, jsou vedeny transparentně. Mně leží na srdci to, že na jedné straně jsme najistili, mm, eh, že vyjdeme Větnamu stříc eh, v jedné věci, na, na jedné straně, na druhé straně, ale všechny ty výjimky, které, eh, co se týče přechodných hůd, tak jednou také skončí. A to je důležité. Možné asymetrie, které jsou tedy Eh, dohodnuty, mm, budou mít určité trvání a nebudou trvat desetiletí. Za druhé, Vietnam je stále země, kde právní stát není tak rozvinutý jako v Evropské unii a já věřím, že naše dohoda s Vietnamem bude dobrým příkladem dohody, kde potřebujeme ochranu investic abychom zajistili, že investoři z eh, Evropské unie budou chráněni ve Větnamu, protože právní systém není tak rozvinut, jak známe z Evropy. Že jim dáme také mm, pobídky, a, aby šli tímto směrem, protože jsou tam často své volná rozhodnutí, soudy jsou pod politickým vlivem. Tak tedy aby představovali jakýsi, eh, jakousi ochranu pro investice. Já bych byl rád, kdyby kolegové při hlasování postupovali příslušným způsobem. Chci poděkovat komisi za to, že ta jednání se dospěla tak daleko. Měli jsme ambiciozní cíl ukončit je do tomto roce a já bych byl rád, kdyby Evropská komise v příštích týdnech a měsících na tom dále pracovala. Já jsem rád, že Um, delegace, která je, který je přítomen, se tímto intenzivně zabývala a byl bych rád, kdybych ta dohoda byla uzavřena nejpozději na začátku příštího mandátu. Děkuji vám. Děkuji, děkuji pane kolego. Nyní má slovo pan Bernd Lange. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Ano, i my jsme přesně eh, přesvědčeni, že obchod eh, posiluje trvale udržitelný rozvoj a proto podporujeme jednání s Větnamem jako se zemí, které pomocí kde, která pomocí obchodu může generovat blahobyt svých obyvatel a těch sedm jednacích kol jsou slibných, ale je třeba také říci, že blahobyt a trvalá udržitelnost to lze zajistit pouze, když zaručíme spravedlivé podmínky a tady mi leží na srdci zvláště tři oblasti. Za prvé otázka ochrany zvířat a respektování mezinárodních norem eh, na ochranu zvířat, jako je CITES, aby eh, nedocházelo k ilegálním obchodu s vzácnými druhy, za druhé eh, účast občanské společnosti a za třetí jde samozřejmě o otázku, jak zajistit, aby byla respektována základní práva pracovní, ochrany eh, životního prostředí a i sociální práva, zvláště v jednání větnamských podniků, neboli silná provázanost té trvalé udržitelnosti. To je potřeba zajistit. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Nyní pan Rinaldi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zde eh, trochu máme, slyšíme takovou typickou kritiku na adresu smlouvy o volném obchodu a v podstatě to je něco, co jsme zažili i v rámci jiných vyjednávání o jiných smlouvách a eh, především tady jde o veřejné zakázky, o služby. Eh, a zde bych velice rád, aby ta smlouva nebyla na úkor eh, přístup i ke generickým lékům pro občany ve Větnamu. To si nepřeji samozřejmě, ale především, a to říkáme úplně jasně všichni z té komisi, mm, eh, žádný eh, drawback, žádné podobné, podobná pravidla a jasná pravidla původu. A především zde problém s Větnamem máme, je, že to je v podstatě diktatura. To je třeba si říct jasně. Diktatura, dobrá diktatura, ano. A chybí tam ale svobody jako svoboda projevu a menšiny, které jsou persekovány, a e, obyvatelstvo, křesťanské obyvatelstvo tam na horách je také persekováno. A jedna strana, která v podstatě nedává prostor občanské společnosti a e, ta je také pronásledována. Takže to je těžké vyjednávání, těžší než jiná. A zde bychom se chtěli zeptat komise, jak hodlá řešit tu klauzuli lidských práv. Je třeba, aby ta klauzule byla náročná. Jak to bude s mechanizmy vyhodnocování a případné pozastavení platnosti smlouvy? My zde chceme tedy samozřejmě určité záruky, záruky lidských práv a to není respektováno. Tedy jak otevření našich trhů reciproční otevření trhu v podstatě eh, nesmí být pouze samoučelné, ale musí to být nástroj pro skutečný reálný pokrok ve Větnamu. A z tohoto pohledu je to velice specifická smlouva, jak bych řekl, velice delikátní ve srovnání s jednáními s Indií, třeba s Malejzií, nebo s jinými diktaturami, jako třeba se Singapurem. A já si myslím, že příští parlament eh, bude muset být ještě náročnější v tomto. Uh, uh, Děkuji, pane předsedající um, vážení poslanci uh, komisaři já jsem měl tu čest že jsem byl zpravodajem této dohody ve výboru byla to pro mě velká čest z dvou důvodů jeden z nich samozřejmě ten že Vietnam je eh, velice ehm, prosperující, nadějná partnerská země pro Evropskou unii a druhý důvod je symbolický. To ehm, málo lidí ví, ale větnamská komunita v mé zemi v České republice je relativně největší větnamská komunita ve vš- mezi všemi 28 členskými zeměmi EU. Takže to byl důvod, proč jsem e, rád si vzal tento úkol. A jako zpravodaj jsem byl eh, mm, velice rád, že eh, jednání pokračují, že byly nalezeny společné eh, jmenovatele v řadě oblastů a doufám, že do, dohoda bude uzavřena do konce tohoto roku. V výboru INTA jsme přijali, myslím, vyváženou rezoluci, která má přispět k úspěchu jednání. My jsme vyjasnili několik priorit v těchto jednáních a já chci některé z nich zdůraznit. My chceme, aby stanovení zde sjednaná byla kompatibilní s VTO, aby byl dostatečný přístup eh, na trhu s eliminací tarifních netarifních bariér. Chceme, aby obě strany respektovaly mm, vzájemné právo regulovat, včetně poskytování veřejných služeb, aby byla dohodnuta eh, pravidla hospodářská soutěže, aby byly rovné podmínky mezi cizími a domácími podniky, aby byla jasná ustanovení o hledně řešení porů, aby byla zvýšena právní jistota a předvídatelnost rozhodnutí. Obě strany chtějí uplatňovat eh, práva duševního vlastnictví a eh, hygienická a fitosanitární předpisy. V neposlední řadě obě strany budou prosazovat respektování, dodržování mezinárodních standardů v oblasti lidských práv, eh, práv pracujících a ekologických pravidel. Děkuji komisi za odvedenou práci i kolegům stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci. Doufám, že to bude přijato. Um na plenárním zasedání. Děkuji. Nyní má slovo pan Murphy. Eh, děkuji. Myslím, že toto je snaha o rychlé uzavření dohody o volném obchodu s Větnamem. No, samozřejmě mám, musíme povinně zajistit lidská práva, přístup k lékům, ke zdravotnictví, sociální stát a podobně, ale jde v podstatě o takzvané otevírání trhu, další liberalizaci, privatizaci, a eh, by byla garantována soutěž mezi cizími a větnamskými podniky. Také je tam mechanismus řešení sporů, mm, takže podniky by měly právo žalovat vládu, pokud zasahuje do jejich eh, jaksi snahy dosáhnout zisk. Například eh, v Ekvádoru jedna společnost dostala 2,3 miliardy dolarů. Ale není třeba posilovat um, firmy velkých podniků, ale pracujících v, ve Větnamu jsou nedodržovány um, podmínky ILO a je tam i dětská práce, která je rozšířena. Děkuji, pan Pastě. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, rezoluce, o níž budeme hlasovat, praví, že řádný bilaterální dialog mezi EU a Větnamem je možný a že je potřeba toto považovat za nezbytnou podmínku i pro politiku obchodní. Já vás chci upozornit na eh, strašlivou situaci křesťanů ve Větnamu. Už se o tom zmínil pan Rinaldi i přesto, že nám nevládní organizace říkají, že křesťané tam jsou um, pronásledováni řadu let. Vietnam je osmou zemí na seznamu uh, zemí, kde k tomuto dochází. Uh, lidé v horských oblastech mají velké problémy e, s živobytím, e, jsou tam problémy v poskytování služeb. V regionu Lang do regionu Lang pronikly, pronikly pořádkové síly, které Eh, které eh, provedly destrukci obydlí lidí, kteří si stěžovali. My musíme zajistit, aby práva neexistovala jen na papíře, ale aby to eh, byla plnoprávná součást naší obchodní politiky. Děkuji vám, pan Průst. Pane předsedo, pane komisaři, poslední léta byla poznamenána Eh, tím, že Azie se vzedmula jako velký ekonomický partner. I když západní trhy jsou v krizi a mají problém s oživením, tak azijské naopak rostou o 5-6% a někdy dokonce i o dvojmístné číslo. Evropská unie nemůže zůstat k tomuto stejná. před určitou dobou jsme hovořili o těchto nových ekonomikách, které rostou, ale ty skutečně už se staly silnými ekonomikami a je to náš reálný partner se kterým musíme jednat. A někdy jsme naivní a arrogantní, aby jsme to podceňovali. A je třeba tedy napravit chyby z minula. Větnam v roce 2013 zaznamenal více než 5% růst, což je významné procento. Nemůžeme tedy si nechat minout tuto příležitost a musíme mít privilegované vztahy s takovouto ekonomicky zdatnou zemí. A my Již máme za sebou šest cyklů vyjednávání s Větnamem o této smlouvě o volném obchodu. Tato vyjednávání probíhají tak, aby uspokojila obě strany, jakožto Evropané bychom měli samozřejmě chránit zájmy našich eh, podniků a nejvíce citlivých sektorů. To znamená podívat se na to ale z pohledu otevření trhu. Musíme dbát na to, aby tato eh, dohoda byla především ku prospěchu EU. Větnam dováží především špičkou technologii z Evropy. A vlastně tím se uznává, že Evropa je eh, důležitá právě pro tento sektor nových technologií. A na druhé straně No. Eh, samozřejmě eh, to technologické know-how je velkou výhodou vůči ostatnímu světu. A já jsem přesvědčen, že díky tomuto technologickému know-how i oživíme evropskou ekonomiku. Evropa si nemůže eh, dovolit tento vlak zmeškat a proto je třeba obchodovat s Azií, proto aby Evropa byla více konkurenceschopná na mezinárodní scéně. Děkuji. Děkuji, pan Martin. Děkuji, pane předsedo. Já vítám eh, tato vyjednávání, ale musím říci, že na rozdíl od kolegů, myslím, že to musí být o víc než jenom o otevírání trhu. Nejprve je třeba zajistit, aby tato dohoda eh, propagovala eh, růst ve Větnamu, a zabránila eh, zabírání půdy, což je významný problém ve Větnamu a nestojíme o další takovéto kroky tím, že bychom uzavřeli s Větnamem obchodní smlouvu. Eh, jako ostatní kolegové trvám na tom, aby jako v každé jiné smlouvě tam byla silná kapitola o lidských právech pro mou frakci by toto byl důvod k zamítnutí, takže na tom trváme. Do eh, každé smlouvy s Větnamem je také potřeba eh, zapracovat kapitolu o eh, blahobytu zvířat, o sanitárních situací, která je ve Větnamu hrozivá. Už máme jednu dohodu s Koreou, která by mohla posloužit jako model. Když se to podařilo s Koreou, povede se to i s Větnamem a konečně, i když je Větnam velice důležitý, tak ta dohoda by měla být jenom prekurzorem a co nejdříve bychom měli uzavřít dohodu s celým Azánem. Děkuji. Děkuji, pan Bílan. Více, eh, eh, vícelaterální systém volného obchodu je důležitý v mezinárodním kontextu, poslouží to občanům. Vietnam je dynamická ekonomika, jeden ze členů ASEANu dosahuje 8% růstu HDP za rok. Doufám, že vyjednávání se podaří dokončit do konce letošního roku. To povede k širší spolupráci. Je potřeba klást eh, důraz na eh, volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž. Je potřeba odstranit tarifní a netarifní překážky obchodu. Mějme na paměti, že Vietnam je zemí, kde jsou stále porušována lidská práva. Prohloubení spolupráce mezi Větnamem a Bruselem musí vést ke zlepšení v tomto ohledu. Děkuji. Nyní má slovo předseda legace ASEANu. Děkuji, já chci eh, dát eh, zapravdu panu Almuniovi, že Větnam je příkladem úspěchu a návrh kolega eh, Martina radši dohodu se všemi deseti státy ASEANu tak to, eh, na, tam jsou ty rozdíly eh, hospodářské a sociálné ní příliš veliké, abychom mohli uzavřít společnou dohodu. Je dobré dohadovat eh, mm, dohodu o z pěti států se sedmi eh, smlouvou partnerství a spolupráce. Otázky eh, Mm, jsou ve zprávě kolegy Zahradila, tam není co doplnit. Já věřím, že dobré hospodářské vztahy a svoboda musí jít ruku v ruce s politickou svobodou, svobodou projevu a vyznání. To partneři ve Větnamu vědí. A já jsem při poslední návštěvě na podzim 2013 mm, jsem se intenzivně mm, jednal se všemi partnery a uh, Překvapilo mě, ehm, s jak jak komunistická strana tam odmítla doposud reformy. Je to, mají tam širokou podporu a já jsem byl překvapen, že poslední sjezd strany e, to neumožnil. Jsou tam miliony e, lidí mají přístup k internetu, přesto ti, kteří se vyjádří proti režimu, jsou okamžitě odpojeni a zatčeni. Já se proto domnívám, že je správné, aby parlament eh, tlačil na komisi k obsáhlému jednání. Já tedy doufám, že to dospěje k závěru do konce tohoto roku, ale příští další krok, který vidíme v mnoha dohodách o volném obchodu, se musí také urychlit. A to je ratifikace 28 státy není eh, k ničemu, když my budeme pracovat rychle a členské státy pak budou odkládat ratifikaci, takže v tomto směru bych chtěl poprát přát komisi hodně úspěchu. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, od samého počátku vyjednávání o této dohodě volného obchodu mezi EU a Větnam, tak od samého počátku byly již vykonány významné kroky směrem k uzavření. Skutečně já vítám pokrok ve Větnamu, pokud jde o lidská práva, pracovní právo a já doufám, že tato dohoda bude významným rozhoduj, rozhodujícím krokem pro rozšíření těchto práv. Je třeba zde mít samozřejmě kapitolu o udržitelném rozvoji a mít tam závazné normy, aby, poněvadž to eh, udržitelnost to je základním kamenem naší politiky v Evropě. I mm, vzájemné reciproční zájmy obou stran by neměly eh, eh, narážet na nějakou nepřekonatelnou překážku. Je třeba tuto dohodu finalizovat. Bude to vynikající příležitost pro obě strany v oblasti volného obchodu a přímých zahraničních investic. A dále samozřejmě je mm, třeba i to vidět z pohledu posilování strategických vztahů mezi EU a ASEANem a tedy myslím tím na další budoucí dohody s tímto regionem. Děkuji, pan Kelly. Uh, uh, uh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Jako další řečníci já vítám tu, tato vyjednávání o dohodě nebo smlouvě o obchodu s Větnamem. Nedávno jsme uzavřeli významné dohody jako s Kanadou, s Koreou, Jižní Amerikou a tak dále. Takže já myslím, že stojí za to uzavřít podobnou dohodu i s Větnamem. Větnam eh, zaznamenal v posledních letech obrovský pokrok. Před lety vůbec jsme o eh, Větnamu skoro neslyšeli. Eh, jenom v souvislosti s tehdejší válkou, ale Větnam již udělal obrovský pokrok a vůbec i ty obchodní výměny mezi EU e a Větnamem jsou velice čilé. 23,8 miliard to bylo v roce 2012 a 8 eh, miliard eh, dovozu a 5 miliard vývozu. A přímé investice představovaly více než miliardu dolarů. Tudíž Můžeme tedy víc této premisy a z tohoto výchozího bodu a dát šanci našim podnikům a průmyslu, aby mohl více do Větnamu vyvážet. Kromě toho i dáme příležitost našim vlastním lidem, aby e, získali nové pracovní příležitosti a abychom e, také tím pomohli vyřešit recesi, kterou trpíme v posledních letech. Zároveň, jak řekli další předřečníci, je důležité, abychom i e, apelovali na Větnam, aby dodržoval e, základní svobody, jako svobodu projevu, lidská práva, svobodu tisku. A já doufám, že toto se nám také podaří. Nakonec ve finále e, je to třeba vidět jako obrovskou příležitost pro nás a využít této šance a určitě se to podaří do konce tohoto roku, doufám. Děkuji. Dámy a pánové, nikdo další se nehlásí v rámci Catch the Eye, takže dám slovo na závěr panu komisaři Almuniovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem eh, členům parlamentu, kteří vstoupili do této diskuse. A většina příspěvků um, na ruku v ruce s mm, tedy stanoviskem komise, že by se ta dohoda měla pokud možno uzavřít do konce tohoto roku a že ta dohoda bude pozitivní z mnoha důvodů pro obě strany. Dovolte, abych se podělil o některé komentáře, některé eh, věci, které jste zmínili. Především otázka lidských práv, to je velmi důležité, aby naši ekonomičtí obchodní partneři chránili lidská práva. My um, řešíme lidská práva v mezinárodním dialogu mezi partnerství EU a Větnam a budeme monitorovat jejich ochranu lidských práv a situaci lidských práv, která mohou být v těchto zemích ohrožena. Co se týče práv pracujících, tak tyto otázky jsou v, mm, v eh, do, části o udržitelném rozvoji té, eh, stávajícího textu dohody. Naši vyjednavači byli schopni se e, shodnout na jasné formulaci věcí týkající se ILO a také mm, dodržování ochrany pracujících Ochrana zvířat. Větnam eh, souhlasil začlenění těchto otázek do textu. Větnam preferuje toto eh, pokryt v části o udržitelném rozvoji obchodu, ale my chceme, aby se to dostalo i do eh, části o hygienických a fitosanitárních opatření. Děkuji vám tedy za vaše příspěvky, za vaše komentáře a doufám, že eh, v příštích měsících eh, příštího parlamentu budeme schopni, komise bude schopna vás informovat o úspěšném uzavření těchto jednání. Děkuji vám. Děkuji, pane komise. A v závěru této debaty. Máme tady příslušný eh, výbor pro mezinárodní obchod a tím končím debatu a hlasování se bude konat ve 12 hodin. Tím se dostáváme k dalším bodům na našem pořadu jednání. Krátké eh, přenesení zprávy pana Petrle o jednání o dohodě o